Dámy a pánové, všechny vás srdečně vítám, obzvláště ty, které, se kterými jsme se nesetkali dnes dopoledne. Budeme pokračovat nabitým pořadem jednání. A rád bych ještě jednou poprosil i kolegy, kteří jsou dnes přítomni, kteří tady budou dnes odpoledne, abychom se snažili věnovat každému bodu maximálně 20 minut. První bod na pořadu jednání je bod číslo 11, uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. Za stanovisko je u nás eh, zodpovědný pan Karim, který je také přítomen a tím pádem mu jako prvnímu uděluji slovo. Pane Karime, máte slovo, prosím. Chairman, thank you very much. I will try and Pane předsedo, děkuji. Já se budu snažit dodržet časový harmonogram. Budu stručný, pokusím se. A budu se snažit také hovořit jasně. Jak jsem řekl ve svém stanovisku, snažil jsem se identifikovat specifické problémy ve směrnici. Je důležité, aby nové nařízení, které předložíme, které se bude věnovat uvádění biocidních přípravků na trh, zlepšilo celý systém. V reakci na návrh komise jsem podpořil to, aby existoval centralizovaný postup povolování, který by se opíral o systémy v členských státech. Domnívám se, že původní návrh omezil eh, tento systém na dvě klasifikace chemikálií. Nedomnívám se, že by bylo rozumné rozšířit postup bez testů na všechny chemikálie. Abychom dosáhli dobrého řešení, navrhl jsem částečné rozšíření přípravku s nízkým rizikem a zároveň jsem navrhl, aby eh, termín přeskumu byl eh, přesunout z roku 2023 na rok 2016. Pokud se ukáže, že systém funguje dobře, potom by tato lhuta měla být prodloužena. Bo potom by to nařízení mělo být prodlouženo. Musíme mít ale na městi, že na mysli, že všechny biocidní produkty budou autorizovány v, členských, v členských státech a že je nutné proto zlepšit vzájemné uznávání, kdekoliv to bude možné. Doufám, že některá opatření, která navrhuji, pomohou dosažení tohoto cíle. Pane předsedo, na trhu, kde mnoho účastníků jsou malé a střední podniky, jsem navrhl zřízení pomocných úřadů v jednotlivých členských státech, které by pomáhaly podnikům před uvedením prostředků e, na trh. Zároveň by se roční poplatek za uvedení biocidních přípravků neměl vztahovat na malé a střední podniky. Navrhl jsem také zjednodušení a jednotné lhůty, abychom urychlili udělování povolení pro biocidní přípravky. Pokud jde výzkum a vývoj, navrhl jsem jednodušší postup oznamování, který umožňuje kompetentním úřadům, aby vydali přísnější podmínky. A je ale třeba, aby zde neexistovaly nadměrné překážky. Pokud jde o rámcová složení. Já jsem se snažil, aby celý postup byl efektivnější. Rozlišuji mezi administrativními, nevýznamnými a významnými změnami. Navrhuji, aby všechny kategorie produktů byly podrobeny obecným testům, pokud jde o účinné látky, tak jak je stanoveno v článku 5.1c. Nemělo by se zde eh, rozlišovat kvůli tomu, jak se s těmito látkami nachází v jiné legislativě je třeba nevytvářet přehnané překážky pro podniky. A podniky se hodně účastnily a přípravných prací. Je nutné, aby eh, žádost o schválení byla předkládána pouze v jednom jazyce členského státu jsou zde pozměňovací návrhy 37 a 39 týkající se označování. V některých členských státech je třeba, aby žádosti byly ve více jazycích. Takže to bylo několik bodů, které jsem zmínil ve svém stanovisku. Samozřejmě kolegové mohou předložit své názory a pokud to bude možné, Budu se snažit eh, vaše názory zahrnout do svého stanoviska, pokud se budou ubírat podobným směrem jako mé stanovisko. Já se velice těším eh, na reakci komise a k tomu, eh, o čem zde dnes hovoříme. Děkuji. Děkuji vám, pane Patričelo. Slovo má pan Patričelo. Mi congratulo innanzitutto con il collega. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že kolega Karen odvedl skvělou práci a předložil také řadu, pardon, přijal řadu mých pozměňovacích návrhů. Evropský Evropský trh s biocidními přípravky je opravdu velkým trhem a zabírá a pravdě přibližně 50 celého trhu je v rukou tří velkých koncernů. A proto jsou nutné změny směrnice z roku 89. Musíme zohlednit zájmy velkých, ale i malých společností. V tomto nařízení jde totiž také o ochranu zdraví obyvatelstva. A v průběhu času se ukázalo, že s nařízením jsou spojeny různé problémy, například co se týče povolovacího řízení, máme zde příliš přísná pravidla a tak dále. A komise se tímto novým dokumentem snaží vyřešit celou řadu těch problémů, takže máme před sebou novou verzi dosavadního ustanovení. Myslím, že toto nařízení, které máme prověřit, je velmi důležité. Jak už jsem řekl, v této oblasti máme řadu problémů, jejichž vyřešení by mělo být naším cílem. Myslím, že dokument je velmi dobrý. Rád bych ale řekl k původnímu uh, Eh, textu stanoviska. Předložil jsem pozměňovací návrhy a budu je předkládat ještě do budoucna a doufám, že je výbor a všichni kolegové schválí. Chtěl bych poukázat na to, že toto nařízení má několik velmi významných aspektů. I autor stanoviska hovořil o tom, že potřebujeme centrální schvalovací proces povolování biocidních přípravků. Rychlý proces povolování je samozřejmě předností pro malé a střední podniky, které potom mohou konkurovat velkým podnikům na trhu. A z toho důvodu také sdílím názor kolegy Karima, když říká, že potřebujeme pevně stanovené lhůty u povolovacích řízení a při schvalování. E, co se týče nařízení pro malé a střední podniky, hovoříme o menším rozsahu, ale menší rozsah to je příliš vágní formulace. To musíme určit konkrétně. Z toho důvodu jsem připravil řadu pozměňovacích návrhů, aby byly stanoveny spravedlivá kritéria, a aby ty pojmy byly definovány jasně. Dále sdílím názor autora stanoviska, že Malé a střední podniky by měly být vyňaty z ročních poplatků. Myslím, že bychom neměli vytvářet žádné nové překážky pro malé a střední podniky. Myslím, že členské státy musí více podporovat podniky, které žádají o povolení. Měly by být zřízeny databáze, abychom také zabránili dvojitým žádostem. Děkuji. Jako další má slovo paní Lepáž. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat našemu zpravodaji, či autoru stanoviska, za kvalitu jeho návrhu a chci se dotknout některých bodů, které mi připadají důležité. Nejprve otázka definice eh, nízkého rizika. Ráda bych, aby nám náš autor stanoviska řekl, co jste eh, zamýšlí tím rozšířením kategorie nízkorizikových přípravků, protože já už mám teď problém se samotnou tou definicí. A pokud to máme dále rozšiřovat, no, tak by mě zajímalo, co přesně po to eh, bude spadat. Pokud je otázku eliminace nebezpečných látek, eh, já osobně jsem pro podpoření požadavku některých členských zemí, Eh, s eh, odbourat, eh, respektive eliminovat kumulativně biotoxické nebo, při, nebo případně no, toxické velmi bioakumulativní látky. To si myslím, že třeba i tímto směrem. Pokud je o delikátní, citlivé téma značení, já samozřejmě jsem si vědoma, že u některých produktů, jako jsou automobily, tady z toho se tady s tím pojí velké problémy. A myslím si, že nám eh, musí ležet na srdci žádná informovanost spotřebitele o produktech, které kupuje, takže bychom neměli dopředu vylučovat eh, nějak to značení. Myslím, že bychom měli zajistit, aby značení bylo zajištěno. Pokud je o rozšíření komunitárního eh, postupu, já si myslím, že to je téma, které třeba pojímat velmi opatrně. Chápeme obavy příslušného odvětví, které se obává rozšíření tohoto postupu, který je méně nákladný, ale má to některé nepřímé zase jiné důsledky. Takže já si myslím, že je třeba tady se to velice dobře definovat je možné, že členské země chtějí ponechat ten systém, protože tam jsou určité poplatky, to umožňuje financovat potom, eh, jak se v národních, v členských zemích tu expertízu. Já si myslím, že prostě musíme nalézt ten pravý střed v této diskusi. Pokud je o ten aktuální návrh, eh, trochu eh, mne trápí, jak je tam pojatá situace malých a středně velkých podniků. Není možné, abychom měli takový systém, kdy prostě pro tyto podniky bude se nemožný přístup na trh. Náš pan autor stanoviska a možná i předchozí řečník řekli, že máme vlastně jenom pár velkých podniků, které zabírají velkou část, velký díl trhu. A v dnešních hospodářských potížích v Evropě bychom měli dbát na to, abychom eh, nepřijímali a neměli zavedeny předpisy, které znevýhodňují malé a středně velké podniky. Takže to jsou, myslím, ta témata, která nám leží na srdci. Myslím, že je třeba také nově diskutovat o přístupu k údajům. A opět eh, jsou tady určité možné dopady na malé a středně velké podniky, takže je třeba to dobře promyslet. A pak ještě, eh, pane předsedo, protože jste požádal o stručnost, eh, tak tady, tady skončím. Tolik Ode mne možná to až tolik kolegů nezajímá, ale je to text velmi důležitý. Děkuji vám a slovo má pan Perele. Děkuji vám, pane předsedo. Pozměňovací návrhy navrhovatele stanoviska, autora stanoviska. S těmi můžeme souhlasit. Mnoho z nich se ubírá tím směrem, který, se kterým se shodují, právě co se týče zkrácení té lhůty pro povolování, že tedy, by tedy úřady jednali rychleji, s tím souhlasím. A zřízení Evropské agentury, ano, s tím také souhlasím. Oceňuji také, že zpravodaj podnikl určité aktivity, Eh, u článku 3, aby určil určité definice eh, týkající se změny administrativní zátěže. To samozřejmě se už v tom návrhu objevuje, ale mně jde o konkrétní definici, jak přesně těm pojmům máme rozumět. Eh, měli bychom zabránit různým výkladům. Dále jsou u tohoto nařízení ještě další aspekty, které by měly být upřesněny. Musíme jasně dát najevo, co ho rozumíme tím posuzováním. Text komise se tím vůbec nezabývá jak by to mělo jednotlivě probíhat. Myslím, že tam bychom měli pokračovat v práci a rád bych předložil několik pozměňovacích návrhů k této oblasti dále obnovení povolení podle článku 24 odstavec 1. Žádost musí být podle toho článku podána 18 měsíců předem, ale podle mého názoru by stačilo 12 měsíců, bylo by to rozumnější. Co se týče vzájemného uznávání národních povolení, odstavec 25, článek 25 odstavec 5, eh, píše se tu, že mm, by byla skvělá dokonalá harmonizace mezi jednotlivými členskými státy, aby zkrátka každý produkt potom zůstal povolovací číslo, které bude platit ve všech členských státech, mezi kterými platí vzájemné uznávání toho značení. Nemyslím si, že toto číslo by se mělo objevit i na štítku. To je informace, která vlastně eh, v oblasti ochrany spotřebitele a bezpečí spotřebitele nic eh, nepřinese. Pokud tedy hovoříme o nějaké účinné látce, pokud se účinná látka změní, bylo by lepší změnit ten štítek, protože se vlastně změnily složky přípravku. A co se týče paralelního obchodování, to by se mělo omezit na zvláštní produkty, zvláštní techniky, které se využívají při výrobě produktů. A ostatní látky, které jsou obsaženy v chemické struktuře přípravku, těch se to také týká. Já nesouhlasím s formulací komise v tomto bodě. Kromě toho si myslím, že potřebujeme text doplnit ještě o řadu prvků, které se budou týkat využívání dat a vzájemné výměny. Myslím, že podniky musí investovat do výzkumu, dále návrh týkající se důvěrných dat a důvěrhodnosti dat článek 25 odstavec 2. Myslím si, že výčet informací, které jsou důvěrné, souvisí také s vystavením toho povolení, že by měl obsahovat datum vystavení povolení. Myslím, že to je také důvěrná informace, která by se neměla poskytovat. Děkuji a slovo má pan... Paní Satory. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já se trochu obávám hovořit o tomto tématu, protože mám na starosti zprávu ve výboru IMKO o této otázce. Jsem velice ráda, že v textu pana Karima jsou velice dobré body, které mohu podpořit a které odpovídají našemu postoji ve výboru IMCO. Já souhlasím s jeho přístupem k výzkumu, který musíme Přístup k výzkumu musíme zjednodušit a výzkum usnadnit. Zároveň si myslím, že musíme zjednodušit systém udělování povolování. Je třeba, aby zde byla jasná kritéria. Navrhované řešení je přijatelné, ale jsou zde i jiná řešení. Například řešení týkající se členských států. To je něco, o čem jsme uvažovali ve svém výboru. Možná by komise mohla provést studii týkající se dopadu, jaký by mohl mít postup společenství na lidské zdraví, pohodu zvířat a na životní prostředí. To by nám umožnilo využít nejlepší metody. Důležitým bodem pro mě je udržet možnost výběru pokud jde o povolování na národní úrovni, aby nedošlo k, ke znevýhodnění některých hráčů na trhu. Já se domnívám, že je třeba provést komparativní hodnocení, které musíme využít. A musíme takovéto hodnocení provést poté, co budeme mít zkušenost s určitým produktem. A protože v současné době skutečně existuje, eh, existují velké prodlevy. Eh, trvá až pět let na to, aby lidé získali povolení. Další řečník, prosím, buďte stručný. <clears throat> Yes, thank you very much, Chairman. Děkuji, pane předsedo. My můžeme, my přijímáme, vítáme zprávu pana Karima, eh, která dobrým způsobem vyjasňuje některé body. Především o pozměňovací návrhy týkající se rámcových složení jsou velice dobré. Zároveň eh, pokud jde o výzkum a vývoj a také pokud jde o lhuty. Eh, my zde máme dvě důležité věci. Za prvé eh, časové lhuty pro EKU, je zde určitá interní struktura, která musí být respektována při vydávání stanovisek. A dále pozměňovací návrhy 21 a 22 stanovují lhuty pro komisi, pro komitologii. Zdá se, že to není kompatibilní s Lisabonem. A to je něco, co budeme muset ještě eh, dále eh, projednat. Děkuji za krátké stanovisko. Ještě jednou pan Karim. Prosím. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval všem kolegům, kteří se zapojili do této diskuse a kteří se zapojili i do vypracování tohoto návrhu, ať již prostřednictvím přímé komunikace s mojí kanceláří, anebo ehm, tím, že nechali svůj názor zaznít přímo ve výboru. Ze všech poznámek, které, zde byly, které byly zatím učiněny, se zdá, že obecně kolegové v zásadě podporují můj přístup. To beru jako určitou známku důvěry v ten návrh, který předkládám. Abych velice stručně zareagoval eh, na, pro, na body, které se objevily. Jednak záležitost eh, definicí, značení těch, těch, té kategorie, je rozšíření definicí, značení poplatků, údajů, to si myslím, že jsou ty hlavní eh, problémy, které se opakovaně objevovaly v příspěvcích kolegů. Většina z těch věcí, na které se zde poukazovalo, je vlastně řešena v rámci pozměňovacích návrhů, které jsou připojeny k návrhu stanoviska, ale já samozřejmě budu ten první, eh, kdo Eh, si může představit, že ty pozměňovací návrhy je možné dále zdokonalit. A kolegové, kteří případně chtějí předložit nějaký pozměňovací návrh, tak samozřejmě eh, bych eh, uvítal, kdybych se mohl seznámit s jejich návrhy, protože je možné, že o některých věcech bychom, v některých věcech bychom mohli dosáhnout dohody. Ale jak jsem řekl úvodem, zdá se mi, že většina z těch věcí, o kterých jste dnes zde hovořili, už je řešena v pozměňovacích návrzích. Dále si myslím, že neexistuje nějaký zásadní rozdíl v přístupu, o který byste různí kolegové usilovali. A... Takže doufám, že kolegové mohou a budou i nadále pokračovat v tom konstruktiv, v konstruktivním dialogu se mnou prostřednictvím mé kanceláře a doufáme, že se dobereme stanoviska, které eh, uspokojí ne všechny, ale většinu. Danke mich für das Angebot. Děkuji za to nabídku. 3. únor, lhuta pro předkládání návrhu, 12 hodin. Další bod pořadu jednání je finanční pomoc společenství v souvislosti s vyřazováním bloku 1 a 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu. Ještě jednou připomínám, že už teď máme 10 minut spoleš- spoždění. To není tak zlé, ale pokud to uděláme vždycky, budeme mít problém. Proto Na to teď upozorňuji, abychom to celé neprodlužovali. Slovo dostává zpravodajka paní Hams. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, budu se snažit být zcela stručná. Eh, představím ve stručnosti, jak si představuji práci na zprávě. O co tedy jde? Máme návrh na nařízení, který musíme přeskoumat. Eh, máme zajistit další eh, finanční prostředky na vyřazení bloku 1 až 4 jaderné elektrárny Kozloduj v Bulharsku z provozu. Eh, s tím nejdůležitějším obsahem návrhu souhlasím a tedy, že ten, ty finanční prostředky mají být i nadále zajištěny. Ráda bych ale toto nařízení eh, si vzala jako záminku k tomu, abychom zkontrolovali, jak do posud finanční prostředky plynuly a, a s jakým hlavním cílem tomu bylo, jaký je tedy hlavní cíl, eh, což je ta bezpečnost občanů v Bulharsku a jak bychom mohli nejlépe tohoto cíle dosáhnout. K tomu jsem předložila řadu otázek, které tady to, ten návrh eh, nevysvětlil. Předložila jsem komisi seznam tady těch otázek. Včera jsem jednala se zástupci komise a na odpovědích na ty otázky se pracuje. Probíhá to dobře. Dnes ráno jsem měla první schůzku se stínovými zpravodaji díky paní Šarpantie. To bylo umožněno velmi rychle. Stínoví zpravodajové Eh, ten plán práce, jak jsem vám ho představila, schválili. Myslím, že tak, jak situaci vidím dnes, eh, budu schopna na začátku února dát přeložit návrh zprávy, zprávy tak, jak to navrhoval výbor. A vlastně nevidím žádné větší problémy v celé diskuzi, která nás čeká. To jediné, na co kladu důraz, opravdu kladu důraz, je následující. Dosud nevznikaly vždy uspokojivé eh, zprávy o vyřazování bloků z Bulharska. Myslím tedy, že bychom to obnovené financování eh, měli vzít jako podnět a zabývat se jim nadále. Cílem zprávy v první linii je ale opravdu souhlasit s těmi prostředky a znovu zdůvodnit, eh, proč jsou ty prostředky důležité pro vyřazení bloku z provozu a pro zabezpečení a pro zajištění bezpečnosti. Děkuji. A jako první promluví pan Kalfin za skupiny. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Harmsové, naší zpravodajce, za to, že nás obeznámila se svým názorem na problém. Já bych rád podpořil její přístup. Tady prostřednictvím rozhodnutí komise a parlamentu je to, jde o dodatečnou kompenzaci pro Bulharsko, které by v která by eh, v zásadě tato náhrada měla být eh, ve výši nákladu na odstavení, ehm, tak jako tom bylo učiněno v případě Litvy a Slovenska. A ty prostředky by měly být eh, vloženy do zvláštního fondu, stejně jako v Litvě a na Slovensku. A Tyto prostředky budou vyčleněny na konkrétní činnosti související s odstavením elektrárny a další prostředky potom by byly vyčleněny na e, zavedení ekologických technologií. Rád bych podpořil slova paní Harms, pokud je o rozhodnutí vyčlenit tyto prostředky pro Bulharsko. Evropský parlament by měl mít k dispozici vyčerpávající informace o tom, jakým způsobem budou tyto prostředky eh, vynaloženy, na co budou použity. Takže ano, je třeba, aby byly poskytnuty jasná informace, je třeba možná eh, apelovat na bulharskou vládu, aby poskytla doplňující eh, informace. Děkuji. Děkuji. A jako další promluví pan Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės turinčios. Ano, skutečně. Nové členské státy Evropské unie mají jaderné elektrárny první generace a zavázali se před vstupem, že je vyřadí z provozu. Litva, a Bulharsko museli učinit důležité politické rozhodnutí týkající se vyřazení z provozu. A takovéto kroky mají velice silné dopady, jako je napětí, nezaměstnanost a tak dále. Některé regiony to bude dokonce izolovat. Z tohoto důvodu je finanční podpora nesmírně podstatná. Podle mého názoru je důležitá s ohledem na bezpečnost všech občanů EU. Je třeba, aby eh, toto vyřazení z provozu, z provozu proběhlo včas a díky této eh, podpoře bude také možné zachovat pracovní místa. Jsem proto, aby současní pracovníci elektráren byli převzaty do jiných elektráren. Já bych eh, chtěl poděkovat Evropské komisi za to, že se zajímá o tuto situaci v Litvě, na Slovensku a v Bulharsku. Eh, děkuji za dodatečnou eh, finanční pomoc. Doufám, že i Bulharsko tuto pomoc dostane, protože žádný členský stát nemůže sám financovat tyto práce. Z tohoto důvodu nadále podporuji finanční podporu pro Bulharsko a je jasné, že v budoucnosti budeme muset přeskoumat, zda tyto prostředky byly správným eh, způsobem využity. Děkuji, pan Surčev. Благодаря, господин председател. Děkuji, pane předsedo. Toto nařízení má, toto řešení má dlouhou historii. Eh, Kdysi jaderná energie měla špatnou pověst, respektive v té době příslušné. A výsledkem tedy bylo rozhodnutí zrušit čtyři reaktory Kozloduje. Ztráty z odstávky, bezprostřední ztráty způsobené touto, respektive odstávkou, ale odstavením elektrárny, představují představují obrovské částky, kde o miliardy eur v těch přímých ztrátách. Financování toho fondu na odstavení elektrárny bylo pozastaveno a Bulharsko nebylo schopno tento problém samořešit. Proto je potřeba poskytnout této zemi finanční a technickou pomoc. Ta pomoc nám byla přiznána do roku 2009. Já bych nerad zacházel do podrobností, pokud je o tuto lhutu, tedy proč do konce roku, do roku 2009. Možná při nějaké budoucí rozpravě se tomu můžeme věnovat. Nicméně e, pravda je, že ta e, pomoc nestačila a rozhodně byla menšího objemu než pomoc poskytnuta zbylým dvěma členským zemím EU v podobné situaci. Tato nová žádost o poskytnutí pomoci eh, možná postupně zaručí rovnost eh, v této věci s eh, oběma zmiňovanými členskými zeměmi. Šlo by podle mého o výraz evropské solidarity a umožnilo by to vyřešit problém, který má evropský dosah. Vzhledem k tomu, že jde o závažný problém, apeluji na kolegy, aby podpořili zprávu paní Harmsové. Tuto podporu potřebujeme okamžitě. dovolte, abych vyjádřil tedy svůj souhlas a svoji podporu stanovisku paní Harems. Děkuji za tu vynikající spolupráci. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slovo. Já bych jenom vzpomněla na historii tohoto případu parlament se rozhodl podpořit dodatečné finanční prostředky pro tyto tři země. A pan Jan Hudačky ze Slovenska byl tehdy odpovědný a já jsem byla stínovou zpravodajkou. My jsme řekli, že uzavření elektráren v těchto třech zemích a Eh, jejich vyřazení bude muset proběhnout předtím, než dosáhnou konce své životnosti. Žádný bulharští občané, ani litevští, ani sloven, eh, slovenští eh, nemohou být potrestáni za to, že se jejich země stanou součástí Evropské unie. To bylo součástí předstupních vyjednávání. Tyto země musí svoje peníze utrácet na nových elektrárnách, nikoli na vyřazování starých elektráren z provozu. Proto tento výbor se snažil získat podporu téměř všech politických stran. Já vítám flexibilitu paní Harmsové a její přístup k tomuto případu. Já si myslím, že se musíme soustředit na to, jak se sjednotit, abychom získali finanční prostředky, protože kvůli finanční krizi je velkým problémem evropský rozpočet, marže evropského rozpočtu je problematická a my se musíme snažit nalézt prostředky a podporovat tyto tři země, v tomto případě tu jednu zemi. To je zásadní otázka. Já jsem velice ráda, že výbor je tak odpovědný a doufám, že nám pomůžete, aby výbor pro rozpočet našel odpovídající financování pro tuto otázku. Děkuji, nyní předávám slovo komisi, pan ředitel. Karos. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, náš návrh tohoto nového nařízení z různých důvodů se týká toho, že financování pro Bulharsko na vyřazení elektrárny v Kozloduji z provozu. Toto financování skončilo. V Litvě a na Slovensku toto financování trvá až do roku 2013 a prostřednictvím našeho návrhu chceme, aby eh, tyto tři země byly na stejné úrovni, aby měly stejné podmínky. Vyčlenili jsme 300 milionů na následující období pro vyřazení z provozu v Kozloduji. A projekty už známe, ale souhlasím s tím, že pokud bude ještě třeba vyjasnit některé věci e, na straně Bulharska, potom je třeba na to jasně poukázat. Já si jsem jistý, že naši bulgarští partneři e, těmto našim požadavkům vyhoví. V přístupových smlouvách je stanoveno, že toto vyřazení z provozu musí být doplněno vytvořením jiných zdrojů energie. V případě Kozloduj dochází k uzavření centrály 1 až 4 a cesty přenosu energie se tím způsobem mění. K těmto změnám tedy musí dojít a musí být provedeny. Ti, kteří mají příležitost hovořit s těmi, kdo financují tyto projekty prostřednictvím našich prostředků. Ti zjistí, že energetická efektivita projektů v Bulharsku je vzorová pro ostatní projekty podobného typu. Nechci hovořit příliš dlouho, chtěl bych jenom říci, že podporujeme přístup a celkový směr vašeho přístupu, tedy to, že podporujete náš návrh. Domníváme se, že o bezpečnosti se nedá vyjednávat. Bezpečnost spočívá v tom, že dojde k nepřerušenému vyřazování z provozu v Kozloduji. Já děkuji za podporu eh, v minulých letech, která se týkala seměrnice o bezpečnosti. Ta se nyní aplikuje a my čekáme s napětím na první návrh eh, zprávy. A počítáme, že s paní Harms se nám podaří eh, dosáhnout dobrých výsledků. Poslední věta zde v parlamentu potřebujeme rozhodnutí rady. Doufejme, že ho získáme ještě před letní přestávkou, a takže v květnu by mělo dojít k rozhodnutí v parlamentu. Děkuji. Paní Harmsová, zpravodajka, má ještě jednou slovo. Abych vám dala příklad toho, proč si myslím, že musíme vyjasnit, jestli máme dostatek prostředků z těch, který se, které se převádějí, jestli mám dostatek prostředků na likvidaci odpadu. Je to tak, vyhořelé články z reaktorů 3 a 4 zatím nebyly odvezeny z elektrárny ty eh, články byly sice uloženy, ale jsou nyní na místě v elektrárně, v takovém uložišti a zatím nemáme mezi uložiště, dostatečné kapacity mezi uložišť, ale ty by měly být vytvořeny. To je tedy něco, kde si musíme říci, že pokud hovoříme o bezpečném odstavování, musíme zaručit, aby byly pokryty i tyto oblasti a aby byly dobře financovány, aby nebyl nedostatek prostředků. Jinak budu sledovat celou diskuzi s napětím a myslím, že zajímavé budou i ty detaily, které se ještě vyskytnou. Myslím, že eh, na příkladu, příkladu Kosloduj se výbor může už nyní připravit na činnosti, které se budou týkat směrnici o likvidaci odpadku, kterou, odpadu, kterou předloží na podzim komise. Ty bezpečnostní standardy, o kterých se zde právě hovořilo, spadají právě do oblasti reaktorů a zatím ještě nejsou na jednotné úrovni pro celou Evropskou unii. Ještě nebyly stanoveny ty standardy. Myslím si, že tak jak tomu bylo ve slyšení s panem Ettingrem, ukazuje se, že pro Evropskou unii v dalších letech to bude opravdu eh, velkým úkolem, tedy postarat se, aby existovaly vysoké standardy v této oblasti. Zatím jsem ale velmi spokojená s tím, jak jsme zahájili práci na otázce Kozloduji. A musím říci, že mám velkou radost na tom, jak dobré jsou informační toky směrem z Evropské komise. Děkuji vám, tím jsme vyřídili tento bod pořadu jednání a dostáváme se k bodu číslo 13 a 14. Oba body budeme projednávat společně. Jde o poskytování informací o léčivých přípravcích podlehajících omezení výdaje na lékařský předpis. Spravodajem je kolega Markakis. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme zde o velmi kontroverzním a politicky citlivém tématu. Eh, byl jsem členem eh, fóra léčiv a tři roky jsem sledovala činnosti v této oblasti. Informace pro pacienty je velmi staré téma, už jsme o něm hovořili v Evropském parlamentu v roce 2003 a jednání tehdy nebyla úspěšná. Tentokrát bychom úspěšní být měli. My všichni se opíráme o slyšení s komisářem Dali ve výboru ANVI. tam nebyla řečena žádná jasná výpověď o tom, jestli bude stahovat návrh a nebo ne. Není také žádný důvod ho stahovat. Víme, víme všichni o tom, že farmaceutický balíček, o kterém budeme v následujících chvílích hovořit, se stává ze tří bodů. Oba dva první body jsou nesporné, tento je poněkud problematický a to je právě bod, který zajímá pacienty nejvíce. Jde zde totiž o to dodat co nejvíce informací o tom, co pacienta zajímá a totiž vlastní zdraví. Pacient chce čím dál více být zatažen do informační politiky lékaře protože informace se pacienta samotného týkají. Lékaři mají jen jen 15 minut za čtvrtletí, aby se věnovali konverzaci s pacientem. To je málo proto, aby pacient e, získal schopnosti, aby sám sebe léčil. Také faktor, který má vliv na náklady e, Návrh, který máme před sebou, obsahuje dobré prvky, ale měli bychom ho ještě doplnit, protože není ideální. Měli bychom ho případně také proškrtat a tím ho zlepšit. Text, který máme před sebou, by měl zaručit, aby neexistoval přímý přístup výrobců farmaceutik pacientům. Eh, často se hovoří o tom, ne, to není možné, tady provozujeme reklamu. Eh, v tom farmaceutickém fóru jsme se tady tou problematikou zabývali léta. A myslím, že v žádném případě by tady v tom případě nešlo o reklamu. V každém případě jde o neutrální, objektivní a spolehlivé informace, které je potřeba poskytnout a také důležité informace. Eh, abych ještě doplnil, zamýšlíme kontrolu ex ante. Eh, žádná informace o léku na předpis nebude pacientovi poskytnuta bez příslušné kontroly a schválení příslušného úřadu. Tyto úřady budou vždy jmenovány členskými státy. Členský stát má v tomto volnou ruku, ale je vždy zcela jasné, bude vždy určité mezistanoviště, tedy státní úřad, který zkontroluje každou informaci o, léka, o léčivu centrálním prvkem zůstává příbalový leták. A teď se vás všech zeptám, kdo z vás rád čte příbalové letáky u léků, které máte na předpis? Přihlásil se Paul Rybich, ale myslím, že je jediný tady z nás. Všichni ostatní, včetně mě, ten příbalový leták nečtou rádi, protože skoro vždy dostaneme strach Příbalový leták je dokument psaný právníky pro právníky a proto není srozumitelný. A proto, dámy a pánové, u té informační politiky pro pacienty pro občany nemůžeme nechat příbalový leták nepozměněn, musíme ho změnit. A to je centrální prvek, vůbec nejde o reklamu. Jde o to, jak rozšířit příbalový leták, jak možná graficky znázornit možná rizika, a jak použít moderní technologie. Zde v Evropě dochází k nerovnému zacházení. V různých zemích Evropy dochází k různým možnostem, jak doplňovat příbalový leták. To chceme sjednotit a rádi bychom ten příbalový leták poskytli také na internetu uživatelům. Všude v Evropě by si tedy uživatelé byli schopni přečíst eh, ten příbalový leták dokážu si dokonce představit určité grafické znázornění. Na internetu by například mohlo být krátké video, jak správně inhalovat a tak dále. Jde nám tedy o správné užívání léčiv, abychom umožnili co nejvyšší účinnost eh, toho léčiva. Rádi bychom začali čtyřmi stovkami centrálně povolených léčiv, které by povoleny v Londýně. To by tedy bylo byla ta první dávka těch léčiv, které by byly autorizovány. A jako kompromisní návrh bych možná rád udělal následující, to sporné téma toho zveřejňování bychom mohli odsunout na pozdější období. To si umím představit, to je sporné téma a často se hovoří o tom, že díky tady těm publikacím a zveřejňováním by v tom byla skrytá reklama, takže pokud by to bylo tak problematické, mohli bychom to výmout. A poslední bod, výměna korespondence mezi farmaceutickou firmou a pacientem. To je sporné téma. Může farmaceutická společnost odpovědět na konkrétní otázku pacienta? Dosud to bylo v Evropě vyloučeno, ale my jsme toho názoru, že to možné být musí ale právě přesto zprostředkující místo. Státní úřady budou mít radost, protože budou mít více práce, ale vyloučíme tím, že by došlo k tomu přímému kontaktu. A přesto zaručíme, že se, aby se pacient mohl informovat o léčivu, pokud bude mít nějakou konkrétní otázku. V současné době se pacienti diví, že nemohou dostat ty informace a kladou si otázky, je to léčivo tak nebezpečné, že mi vůbec nechtějí odpovědět. Eh, zde jde o práva pacientů, o práva občanů a proto bychom měli předložit nový kompromisní návrh. Děkuji, pane předsedo. Kolega Balčo hat als erstes Wort. Nyní má slovo kolega Balčo. Köszönöm a szót. Egy nagyon fontos javaslatról tárgyalunk, hiszen... Ano, to je skutečně velice důležitý návrh, který máme před sebou. Tento návrh se týká občanů Evropy týká se jich bezprostředně. Jedná se o přístup k informacím a tento přístup musí být zaručen. Na jedné straně se musíme vyhnout reklamě, ale jak důležitý je tento návrh? Několik faktů. Světová zdravotnická organizace vychází z toho, že 50 evropských pacientů nemá jasno v tom, jaké léky berou, neznají tyto léky. Takže se pohybujeme na velice důležitém poli. Spravodaj skutečně udělal hodně práce, snaží se prostřednictvím pozměňovacích návrhů doplnit původní návrh a tyto pozměňovací návrhy se snaží poukázat na některé problematické body. Pozměňovací návrh 20. V tomto pozměňovacím návrhu jde o to, že je možné protestovat proti negativnímu rozhodnutí odpovědných úřadů. Co je to za mechanismus? Předtím jsme hovořili o sankcích. Znamená toto, že tato výhrada nějakým způsobem sankce odloží? Může dojít k tomu, že v některých členských státech může dva nebo tři roky trvat, než soud rozhodne. Ačkoliv sankce by měly vstoupit v platnost co nejrychleji. Takže to by byla moje otázka, jak by se tato situace řešila. A pan Campos? Obrigado, senhor eh, Děkuji. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Návrhy zpravodaje jsou celkově vzato dobré a jdou stejným směrem jako mé vlastní pojetí. Já celkově dávám přednost eh, eh, nebo jsem příznivě nakloněn návrhu komise, ale je třeba ji poněkud eh, zpřísně, tak abychom zabránili reklamě a zmatení mezi skutečnými informacemi a reklamou, propagačními údami. Ovšem nesouhlasím u pozměňovacího návrhu číslo 3. Samozřejmě informace pro veřejnost to ano, ale nechceme, aby eh, výrobci delegovali na třetí strany poskytování informací pacientům, protože to potom vede k problémům ve spojení s tím, kdo nese odpovědnost, pokud dojde k nějakému problému. Potřebujeme odpovědi na otázky spotřebitelů, je třeba také monitorovat poskytované informace, aniž bychom to monitorování nějak stěžovali nebo protahovali. Zpráva hovoří také o video obsahu či obrazovém obsahu na internetu, ale eh, obrazové zpravodajství často sebou nese velký emocionální náboj a usnadňuje uh, toto emocionální zatížení a reklamu. Takže tady bychom opět asi, tady by opět hrozilo směšování vzdělávacího účelu a reklamy. Dále celkově souhlasíme s tímto stanoviskem a domníváme se, že je třeba lépe oddělovat informace od reklamy, eh, od propagace, dále více eh, je třeba lépe definovat, eh, které kanály budou moci být používány a kdo bude autorizovat informace. Pane předsedo, mohu pokračovat? Ano, děkuji. Takže potom k tomu nařízení. Návrhy zpravodaje jsou celkově kvalitní. Opět se celkově obírají stejným směrem jako naše vlastní. Ehm, jde tady odpovědnost EMEA, pokud je o informace pro pacienty a proto by finanční prostředky měly jít do rozpočtu Unie. Zpravodaj žádá vyhodnocování informací ze strany příslušných orgánů eh, transparentnějším způsobem a případné zamítnutí by mělo být vždy odůvodněno. Takže s tím zatím souhlasíme, ale zpravodaj také říká, že období po které úřady vyhodnocují ty informace, by mělo být sníženo ze 60 na 30 dní, ale my se domníváme, že by to naopak mělo být prodlouženo na 120 dní, protože jinak se ty informace budou schvalovat tak trochu možná automaticky. Já si myslím, že bychom prodloužili tu lhutu, tak ty informace budou spolehlivější a nebude zde riziko eh, poskytování nepodložených informací, protože, jinak, protože agentura neměla dost času na toto řádně vyhodnotit. Eh, takže celkově se zpravodajem souhlasíme, jenom bychom byli rádi, kdyby ta lhůta, respektive, pardon, kdyby ta eh, eh, farmakologická databáze, kterou vede EMA v Londýně, obsahovala informace pro spotřebitele o všech léčivých přípravcích, které jsou dostupné v Evropě. To znamená, musí obsahovat všechno, co již bylo schváleno agenturou EMA a kromě toho se musí do toho přidat vše, co již schválili vnitrostátní orgány a musí to být také k dispozici ve všech úředních jazycích EU. A my tady předložíme poznací návrh nebo soubor poznacích návrhů v tomto smyslu. Děkuji. Děkuji. Za komisi nyní promluví pan Führing. Děkuji vám, pane předsedo. Z naší strany můžeme být velmi struční. Jak víte, dezignovaný komisař Dali oznámil, že návrh bude nově prověřen a řekl doslova, že se chce v návrhu silněji zaměřit na pacienta a tím zohlední eh, přání parlamentu eh, pro nás je velmi těžké se vyjádřit ke stávajícímu návrhu, takže to určitě pochopíte. Ano, tomu rozumíme. Takový je život. Slovo má pan Kes ještě jednou. E, budu stručný. Pan Dali to opravdu řekl a my se opravdu těšíme na to, že e, budou zohledněny prvky, které chce zohlednit parlament. Máme v této oblasti určitou zodpovědnost. E, k panu Balčovi bych rád řekl, že jeho námitky k pozměňovacím návrhu 20, eh, tam, na ten je zodpovědněno Eh, v tom nařízení. Jde o to, že by nemělo dojít k žádnému prodlení a my hovoříme o tom, že by k reakci mělo dojít během 30 dní. Jsem ale připraven k diskuzi a myslím, že bychom o tom měli diskutovat, jestli by nebylo lepší těch 120 dní nebo někde ve středu, ale měla by být jasně stanovená lhuta, ve které musí dojít k reakci, aby nedošlo k tomu prodlení, o kterém hovořil kolega Balčo. Co se týče těch videí, ta se musí samozřejmě ověřit příslušným úřadem a pokud vznikne podezření z reklamy, nesmí být to video schváleno. Možná, že tady ta formulace by měla být jasnější. Rozhodující ale v každém případě je, že video bude zkontrolováno. Celkově jsem rád, že máme širokou podporu a budu mít radost ze všech pozměňovacích návrhů, ale jak jsem už řekl, abychom se dostali ku předu, musíme dospět ke kompromisům a myslím, že se nám to podaří. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, říká předseda. Nyní jsme vlastně s tímto bodem pořadu jednání skončili. Ale ráda by ještě promluvila kolegyně Kotinis, protože právě dorazila. Takže paní Kotires, chcete něco říct? Prosím, máte slovo. Estaba en tres mítines al mismo tiempo, luego le agradezco que me debe... Omlouvám se, měla jsem v diáři naraz tři různé schůze, takže jsem velice rád, že mi umožníte ještě se k tomu vyjádřit jakožto stínové zpravodajce. Domnívám se, že eh, tady proběhla velice dobrá konzultace s občanskou společností. Eh, všichni měli možnost se vyslovit. Myslím si, že pokud se parlament může za něco chválit, tak eh, za to, že eh, se přibližujeme občanům, i když se často tvrdí opak. Já předložím několik pozněcích návrhů ohledně věcí, které mě trochu trápí. Parlament obvykle uplatňuje zdravý rozum u tohoto tématu a o dalších věcí pojících se s farmaceutikou, ale ráda bych tady něco zdůraznila. Existují určité způsoby, metody fungování ve společnosti, které by měly být podporovány. Měli, měli bychom podpořit předávání informací pacientům po internetu, tedy předávání informací od farmaceutických společností pacientům. Musíme ovšem podpořit používání tohoto kanálu. V mém regionu ve Španělsku například máme lékařskou službu, je to taková bezplatná telefonní linka, na které můžete konzultovat s lékařem. Například můj manžel měl problém se srdcem a já jsem ve dvě ráno zavolala takto tomu lékaři, abych se dotázala, jaké léky může můj muž v tu chvíli vzít, aby se mu ulevilo. A velice dobře to funguje. Já si myslím, že regiony nebo prostě příslušné orgány, ať už to na jakékoliv úrovni v dané členské zemi, by by možná měli toto podpořit. Ehm, ale je tady ještě jedna věc, o které bych se chtěla zmínit. Například ehm, ve španělské televizi zažíváme úplnou invazi reklamy na farmaceutické produkty. Úplně ovládly televize. Úplně vždycky na závěr té reklamy se tam říká, poraďte se s lékařem. Ale tu reklamu máte například nastavenou tak, že manžele mají, ten pár mají do, do divadla, jednomu se udělá špatně, tak se onem vezme nějaký lék, aby mohli společně jít. Nebo prostě že se tam něco zázračně takto vyřeší nějakým léčivým přípravkem, čili je to jednoznačně reklama. Já si myslím, že my musíme klást eh, otázku, musíme žádat po Evropském monitorovacím eh, centru, aby, eh, aby zjistil, jak je možné, že není uprostřed hospodářské krize nám takto obrovsky vzrůstá ta reklama. Mnohokrát děkuji, tímto jsme vyřídili tento bod na pořadu jednání. Lohuta pro Předkládání pozměňovacích návrhů je 3.2.12 hodin, takže do této doby předkládejte návrhy. A body 15 a 16, o těch budeme hovořit společně. Jedná se o farmakovigilanci. To je těžké slovo na vyslovení. A tato diskuze bude tady společná. Nejdříve předávám slovo zpravodajce, paní Rivasi. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva o farmakovigilanci, což vlastně znamená eh, sledování vedlejších účinků léků, a to je velice aktuální téma, eh, protože se sledovaly vedlejší účinky vakcíny proti chřipce AH1N1. Je třeba tedy vnímat význam této směrnice protože se objevují obrovské problémy u některých léků, jako byl talidomid, eh, diety styl bestrol, který sebou nesl velké problémy se špatnými informacemi, eh, obrovské problémy u žen to vyvolalo a u tanomil docházelo eh, k atrofii údu u těhotných žen, které používají tento lék jako sedativum. Čili O to tady jde u té eh, farmakovigilance a Evropa to vlastně spustila, protože v roce 65 zavedla první směrnici. Komise nyní navrhuje aktualizaci, novou aktualizaci této směrnice a je v tom návrhu celá řada dobrých věcí, ale pak také věci, které třeba dále zlepšit. Je třeba velice být obezřetní, pokud je o um, posuzování přípravků pro na trh, udělování registrace, protože Eh, jsou určité eh, klinické eh, studie, které umožňují již detekovat nežádoucí vedlejší účinky. A když se žádá o udělení registrace s tím, že s tím, že má být dodán plán řízení rizika, tak to musí být opravdu jenom výjimka. A je třeba to ospravedlnit tím, co ten nový lék přinese nového oproti lékům, které již existují. Druhá věc je ta, že jakmile se léčivo distribuje, Eh, jak se podávají zprávy o vedlejších účincích v této fázi. Samozřejmě existují zdravotníci, kteří eh, se tomu věnují, ale lékaři často říkají, že, eh, že prostě ty formuláře nevyplňují. Čili máme velice malou zpětnou vazbu od zdravotníků o druhotných vedlejších účincích. Já tomu sama dosvědčit, protože jsme měli slyšení na toto téma, byli tam zdravotníci, byla tam združení, byly tam profesní pracovníci, byly tam lidé, co mají na starost farmakovigilanci a lékaři říkají, že je to přílišné papírování, že to je příliš zdlouhavé. Na začátku jsme to dělali, ale už to neděláme. Takže tady navrhujeme, abychom do toho více, tady se navrhuje, aby do toho byl více zapojen pacient. Aby eh, tady pacient informoval o vedlejších účincích eh, přímo regionální či eh, vnitrostátní orgány a aby konec konců také tlačil na eh, svého lékaře, aby provedl notifikaci. Ale aby ten pacient měl přímý přístup k vnitrostátním orgánům. A eh, experti k tomu provedli studie, která ukazuje, že se potom udávají eh, nebo potom obdržíme informace, které jsme od lékařů neměli. Čili se to obohacuje, ten systém. Čili to je dobrý směr. Dále problém se, s farmaceutickými firmami. Je třeba s nimi spolupracovat, ale laboratoře by neměly bránit tomu, aby regionální či vnitrostátní eh, organizace, orgány poskytovaly přímo informace. Musí to fungovat komplementárně, protože eh, jinak ta eh, regionální a vnitrostátní centra budou mít nedostatečné informace a konec konců jsou přece eh, objektivnější než ti samotní výrobci. Takže já si myslím, že je třeba mít důvěru v naše instituce, ať již evropské nebo eh, vnitrostátní a regionální. Je tedy třeba posílit ta regionální a vnitrostátní mm, nebo národní centra eh, s tím, že financování by asi mělo být smíšené, ale pozor, nemělo by to být výlučně hrazeno ze soukromých zdrojů, protože já sama nejsem proti tomu, abychom třeba vybírali nějaký poplatek z léku, ale pozor na laboratoře, na to, aby třeba ty soukromé laboratoře stoprocentně financovaly ta e, národní či regionální centra. Dále, e, nástroj na evropské úrovni. Možná je třeba zlepšit tu notifikaci, ale co také žádáme je transparentnost, tak aby Ehm, odborné, například nevládní ehm, organizace, od, tedy experti a nevládní organizace měli přístup k informacím. Chtěli bychom, aby to skutečně bylo otevřené, ten systém a transparentní. Dále ehm, má být zaveden Evropský poradní výbor pro řízení rizik, který by měl být posílen. Jak to zatím funguje? Existuje pracovní skupina, pr- pracovní skupiny, které jsou tak víceméně neformální, ad hoc. Takže komise navrhuje zavedení Evropského poradního výboru, který by vydával doporučení, to znamená neměl by žádné pravomoce. Je potřeba něco, co by bylo vybaveno pravomocemi. Proto tedy my navrhujeme hodnotící výbor. Výbor pro hodnocení v oblasti farmakovigilance, který by vyhodnocoval tedy údaje, včetně údajů členských zemí otázka, jak by mělo, být, jak by mělo vypadat složení. Komise říká 10 eh, lidí jmenovaných eh, zeměmi plus 5 lidí dosazených komisí. Paní McEwen, která se tomu velice věnovala ve výboru Envy, navrhuje, aby spíše tam byla eh, za každou členskou zemi jedna osoba. Já mám trošku jiný návrh, který se velice dobře osvědčil v některých zemích. Je to návrh kolegia. To znamená, pokud usilujeme, a mě velice jde o důvěru a kredibilitu toho systému, který chceme zavést. To znamená, bylo by zde kolegium zástupců různých států, samozřejmě by to byli odborníci, samozřejmě tam nedosadíme lidi, kteří nemají ponětí o farmakovigilanci. Tady bylo by to kolegium odborníků, zdravotníků a byly by tam zastoup, byla by tam zastoupena nějaké združení, ať již pacientů nebo Eh, spotřebitelů, kteří hm, pracují v oblasti farmakovigilance, protože takovéto kolegium s těmito třemi složkami by mělo skutečnou důvěryhodnost, eh, než kdybychom tam měli prostě zástupce za každou zemi, protože podle jakých kritérií by se vybírali ti lidé a tak dále. Tak to bychom mohli mít takové trojí kolegium a zajistili bychom důvěryhodnost celé věci. Eh, ten přívalový leták, samozřejmě už se o tom tady hovořilo, je to velký problém. Komise navrhuje jakési rezime, ale co by měl obsahovat? Někteří lidé říkají, když tam uvádíme ty vedlejší účinky, tak eh, znepokojeme pacienta. Ne, já tam chci mít informaci o vedlejších účincích. musí to být prostě uváděno na příbalovém letáku, tak přece se tím nebudu nějak zbytečně znepokojovat. Samozřejmě se člověk může vždy obrátit na svého lékaře s, radou, s žádostí informace, ale třeba ten příbalový leták byl co nejúplnější. Eh, samozřejmě může být také něco uvedeno na internetu a potom nějaká stručnější informace přímo přibalena eh, v tom balení. Takže tolik ty, ty hlavní body, pokud je tuto záležitost eh, farmakovigilance. Já bych si přála, aby to mělo dobrou pověst, protože pokud budeme mít dobře nastavenou farmakovigilance, tak budeme mít také důvěru pacientů v léky a ve farmaceutické laboratoře. Děkuji a slovo má kolega Chacimakakis. Děkuji, pane předsedo. S většinou bodů, které uvedla paní zpravodajka, souhlasím. Skutečně je tomu tak, že národní databáze eh, byly by měly být víceméně zrušeny. A z pohledu pacienta by nadále měly fungovat ty národní databáze, protože jsou spolehlivé. A co se týče té směrnice, týká se to článku 107. A co se týče toho nařízení, měli bychom si rozmyslet, abychom Eh, zřídili poradní výbor pro řízení rizik v oblasti farmakovigilance, za ten bychom se mohli přimluvit. Eh, to si můžeme rozmyslet a myslím, že bychom mohli učinit příslušný návrh. Co se týče článku 21, eh, jde o udělování povolení pro uvedení do provozu. To by bylo důležité, když by nedošlo k dodržování těch předpisů, které by dokládaly studie. Takže potřebujeme vyvodit důsledky, pokud by se někdo nedržel těch předpisů. A u toho seznamu těch intenzivně hlídaných humánních lékařských prostředků, pokud tedy máme takové prostředky, můžeme to označit nálepkou na balení léčiva, abychom pacientovi a lékařům včas poskytli informaci o tom, že tento přípravek patří na ten seznam, ale to jsou informace, které ještě dodáme. Slov má kolega Balčo. Javaslat súlyát a 3 5 adat adja. Děkuji. 3 a 5, eh, to jsou velice důležité údaje. 5 lidí, kteří se dostanou do nemocnic, umírá kvůli vedlejším účinkům léku. A mnoho lidí trpí vedlejšími účinky léku obecně. Zabýváme se zde tedy velice problematickým tématem. Už jsme o tom hovořili dříve a i v předchozí diskusi jsme se soustředili na to, do jaké míry by bychom měli zaručit koordinaci v rámci farmakovigilance. Farmaceutický průmysl, pokud jde o zisk, je hned druhý za průmyslem, který produkuje zbraně. Takže se zde jedná o velký objem peněz. Já bych se chtěl zeptat zpravodaje, který se skutečně tímto tématem hluboce zabývá, zda se domnívá, že zda je možné zde zaručit nezávislost. Eh, pan Campos? Obrigado, Sr. Eh, estas duas Děkuji, pane předsedo. A tyto dvě části legislativy jsou nesmírně důležité. A my podporujeme návrhy zpravodaje, které obecně odkazují na naše obavy, řeší naše obavy. Já si myslím, že je potřeba zde odčlenit eh, dvě části, tedy základní informace v příbarovém letáku od zbytku. Ale to by mohlo vést k tomu, že si lidé nikdy zbytek nepřečtou. A možná by členské státy eh, měly být podpořeny v tom, aby vytvořily eh, své úřady, které budou na tyto věci dohlížet. A které budou dohlížet na to, že farmaceutický průmysl nebude využívat reklamy. Mohlo by docházet a eh, k, k pozastavování licencí ve chvíli, kdy nebudou dodržena pravidla a je třeba zlepšit mechanismus přístupu do databanky vedlejších účinků. Jsou zde ale další dvě věci, které bych chtěl zmínit. Za prvé omezení týkající se příjmu nových produktů na trh. pokud se od začátku ukazuje, že tyto produkty nejsou zcela spolehlivé. Mohlo by s tím souviset velký, mohlo by s tím souviset některé problémy, například týkající se konkurenceschopnosti. A konkurenceschopnosti mezi lidmi, kteří mají staré licence a kteří se snaží uvést na trh nové produkty. A bude problematické harmonizovat věci. Některé členské státy budou určitě liberálnější, pokud jde o uvádění nových lékařských přípravků na trh, jiné budou méně liberální, takže budeme ztrácet přidanou hodnotu na Evropské unie. Na úrovni Evropské unie s tímto tedy nesouhlasíme. Další otázka se týká podávání zpráv a lidmi, kteří drží licence na přípravky podávání zpráv eh, národním úřadům spíše než evropským úřadům jde podle našeho názoru proti snaze o zjednodušení ze strany komise. Komise navrhuje, že by informace měly být poskytovány přímo do EUDRA vigilance. Pokud se ale bude podporovat eh, podávání informací národním úřadům, potom ztracíme přidanou hodnotu na úrovni EU. Eh, celkově ale s návrhem souhlasíme. Je tu ale jenom jeden další bod, s kterým nesouhlasíme. Spravodaj říká, že by zde měl být systém financování, který je výhradně veřejný. My se ale domníváme, že to povede k vysokým poplatkům pro národní a evropské agentury. A z tohoto důvodu držitelé licencí a budou nést menší odpovědnost. Sdílený systém financování by mohl být spravedlivější a efektivnější. Pokud se podíváme na veřejnou odpovědnost na úrovni EU, pokud veškeré, veškerou finanční zátěž budete soustředit na této úrovni, potom si myslím, že to bude špatné. Děkuji. Slovo má paní Gutierrez. Thank you. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me preocupa mucho. Yo he introducido algunas enmiendas, pero V této souvislosti mi na srdci leží jedno téma, ke kterému předložím několik pozměňovacích návrhů. Jde tady o obor, který bychom měli obzvláště podporovat, obzvláště výzkum v této oblasti. Kombinace léku a neutralizace jejich účinku různými léky, to je aspekt, který možná v textu není dostatečně zohledněn, ale se kterým se setkáváme denodenně. Musí se zlepšit diagnostika. Myslím, že to je věc velkého významu. Tuto oblast musíme zdůraznit a samozřejmě, že je to ve vzájemném vztahu s výsledkem, kterého chceme pomocí léků docílit. Například rakovina. Máme mnoho druhů rakoviny, ale mnoho nemocnic nemá diferencovaný systém, aby ty různé druhy od sebe odlišily, takže diagnostika neprobíhá příliš přesně. A potom je taky řada laboratoří, se kterými nemocnice spolupracují. Například lékaři, kteří se rakovinovými nádory zabývají e, mezinárodně, pokoušejí se o takovou druhou diagnostiku, aby opravdu pochopili, jestli jde o správnou diagnózu a řada lidí je vyřazena z léčení, protože nebyla správně stanovena diagnóza. Ano, a pacienty uvidí, že v této oblasti jsou problémy. Farmakovigilance ještě nezaručuje, že byla správně stanovena di- diagnóza. Nejdříve tedy musí být stanovena správná diagnóza, pokud se tam objeví chyby. Samozřejmě, že to pocítíme i ve farmakovigilanci. Tady musíme stanovit kritéria kvality, která je nutno dodržovat. je nutno prověřit správnost diagnózy, jestli je to opravdu ta nejlepší možná diagnóza. Existuje řada pacientů, u kterých dojde k chybné diagnoze a to má často drastické následky. Lidé jsou stále agresivnější a obracejí se na soudy, protože stále častěji dochází k případům, kdy dojde k úmrtí na základě špatné diagnózy. Takže téma diagnózy, to musíme zohlednit. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Satory. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda dotkla jedné věci v souvislosti s farmakovigilancí. A ráda bych hned eh, na začátku uvedla, že jsme si jistě všichni vědomi, že když hovoříme o tomto tématu, musíme věnovat zvláštní pozornost, eh, musíme být velmi pozorní, protože tady jde o člověka, o lidi, o pacienty. Skutečně je to nemocný člověk, který vlastně je v jádru té diskuse, když hovoříme o léčivých přípravcích. A k takovýmto tématům není možné přistupovat stejně jako k jiným tématům. Musíme volit citlivější přístup. A jedna věc, která mě zde trápí, je ten monitoring. Já samozřejmě mám veškerou důvěru ve farmaceutický průmysl. Myslím si, že je třeba těmto firmám věřit, eh, kde je třeba. Eh, musíme jim dát možnost provádět eh, pokusy vést výzkum, protože výsledkem potom je zlepšení kvality lidského života. Ale pokud je o monitorování, je naprosto zásadní, aby v tom procesu byly přítomny veřejné orgány a jejich zasahování do té věci není možné omezovat. Potřebujeme silnou kontrolu, a je to možné díky celé síti lékařů a nemocnic, které poskytují průběžně informace a je třeba, aby tyto informace byly také eh, poskytovány veřejnosti, přitom je to proveditelné za přiměřených nákladů. Já se tedy domnívám, že monitorování musí eh, fungovat tak, aby se ty informace dostávaly až k veřejnosti. Děkuji a nyní promluví za komisi pan Lindstrom Rösi. Pardon, předseda se opravuje, pan Stefan Fury. Děkuji vám, pane předsedo. Tentokrát mohu říci i o něco více. Děkuji vám za zprávu, za návrh zprávy, děkuji také za spolupráci. Soustředím se nyní jen na pět bodů s ohledem na to, co zde zaznělo. Tak za prvé, povolování komise tímto návrhem nezamýšlí, a to říkám zcela jasně, nezamýšlí snižování povolovacích podmínek a sice zavedením podmíněné autorizace. Není tomu tak, takže to jsou úplně jiná pravidla, která v této oblasti hrají roli. Takže záměrem komise není vůbec nic něco měnit. Eh, co tím konceptem Conditional Marketing Authorization zamýšlíme je, že povolovací úřad bude mít možnost požadovat více informací. A ve vědeckém kontextu je vždy možné požadovat více. V současné době povolovací úřad v národním procesu nemá žádnou možnost povolo- udělit to povolení a chtít ještě více informací i když jsme přesvědčeni o pozitivním posouzení rizik, Vždy je možné vycházet ze situace, kdy chceme vyžadovat ještě více informací. Takže ještě jednou opakuji, není naším záměrem snížit požadavky pro povolování. To je tedy první bod, který jsem chtěl zmínit. Za druhé, eh, podávání zpráv databázy jsme toho názoru, že v současném době ve vnitřním trhu nemá smysl eh, hlásit jedno léčivo na řadu národních databází, když už máme evropskou databázi, která funguje, když se ještě musí zlepšovat. Rozhodující pro nás ale je, aby tady byla přidaná hodnota, že když se jedno léčivo nahlásí do centrální databáze, která bude společná, pokud možno celé Evropské unii, aby tam ty informace byly eh, dostupné. Znamená to, že členské státy budou poskytovat tyto informace do jedné centrální databáze. Třetí bod se týká příbalového letáku, o kterém se zde už hovořilo. Jde o informace pro pacienty. Příbalový leták je pro nás samozřejmě velkou výzvou, protože v příbalovém letáku musí být popsán jak účinek léku, tak všechna rizika. Proto je příbalový leták větší výzvou než například eh, návodem, návod na používání nějaké hračky nebo něco takového, protože musíme odkazovat jak na účinek léku, tak na rizika. A sdělit tyto informace pacientovi je velmi složité. Proto se chceme v této zprávě věnovat oběma aspektům v nějakém zhrnujícím sdělení. Eh, myslíme si, že je rovněž důležité soustředit se pouze na rizika, pouze na ta nebezpečí tom příbalovém letáku. Potom bychom eh, podstoupili riziko, že zanedbáme ten důvod účinnosti účinku léků, protože je dobrý eh, důvod, proč tam tady ten účinek léku stojí ten by se mohl snadno přehlédnout. Čtvrtý bod je transparentnost. I zde jsme si zajedno v tom, že veřejnost musí mít přístup určitým informacím. Jen se musíme zamyslet nad tím, jestli je nutné mít přístup ke všem informacím e, té databáze, jestli ta veřejnost má mít přístup ke všem informacím. To by mohlo být kontraproduktivní, proto v našem e, návrhu e, umožňujeme určitou flexibilitu. Příliš mnoho informací může někdy sloužit kontraproduktivně a to platí obzvláště u těchto notifikovaných vedlejších účinků. A poslední bod, bod 5, financování. Návrh nařízení zachovává možnost finan... spoplatnit určité aktivity farmaceutických společností. My se nejsme jistí, jestli to znamená, že by tím mohly být ovlivněny aktivity agentury ten koncept se nám nezdá být docela jasný. Musím zaplatit nějaký poplatek, když jedu s autem na technickou prohlídku, ale nikoho by nenapadlo, že eh, to bude zkrátka zadarmo. V mé země, zemi se musí platit, i když se jde k soudu. Ale nikoho by nenapadlo, že tím nějak ovlivním soudce. I když jdu do knihovny, musím zaplatit poplatek, ale to neznamená, že bych nemusel knihy vracet. Takže není pro nás celé jasné, jestli ten poplatek, který by měl být zaveden pro tu agenturu, takové poplatky už máme v jiných oblastech, jestli by to nevedlo k tomu, že by ta agentura byla závislá a nebo nějakým způsobem ovlivněna ve svých činnostech ve prospěch eh, průmyslu. Takže ještě jednou chci zdůraznit, že taková databáze by mohla být pro nás důležitější, než se na začátku zdálo. Pro fungování takové databáze je důležité mít k dispozici prostředky, a tím myslím i poplatky farmaceutických firm v tomto případě. Děkuji. Děkuji vám. Paní Rivazi, chcete ještě něco doplnit? Ano, stručně. Já chci poděkovat jednak svým kolegům za jejich příspěvky a také za vystoupení komise. Je tady jedna klíčová věc, nebudu zacházet do podrobností, ale hodně se hovoří o nezávislosti a o střetu zájmu. Určitě jste to viděli, eh, je to, je to diskuse VHO, potom také Rada ministru. Eh, Informovalo se tedy o střetu zájmu i v samotné Světové organizaci zdraví. Eh, podobná je nálada v Evropském parlamentu. Takže já si myslím, že třeba velice jasně rozlišovat, kdo co dělá, kdo za co platí a kdo na kom závisí. Tady, pokud je o ten hodnotící výbor, tady musíme mít jistotu, aby ti, kdo budou to hodnocení provádět, nebudou placeni farmaceutickými laboratoři, laboratořemi. Víte, že Eh, VHO reagovala trošku zvláštně, protože nechtěli uvést jména lidí, kteří seděli ve výboru eh, pro tu pandemii, proto aby chránili soukromý život těchto expertů. To přece není možné takto odpovídat. Je třeba, aby odborníci, kteří budou zasedat v tom hodnotícím výboru pro druhotné, pro vedlejší účinky, musí být nezávislí na farmaceutických laboratořích. A samozřejmě musí, musí být známa jejich jména, protože tady jde o naši důvěryhodnost. Takže to je pro mě velice důležité. Pokud o financování, já nevím, jestli já nejsem proti tomu, abychom měli nějaký poplatek z těch léčiv, který by umožnil financování regionálních a národních center nebo těch databází. Ale ne, nemělo být i o 100% financování tímto způsobem, protože si představme, že když je nějaký, nějaká centrum financováno 100% z poplatku, tak eh, určitě potom to zase znamená jakési přílišné zblížení u některých lidí. Takže je třeba prostě zapojit stát do fungování Center pro farmakovigilance a třeba také do toho zapojit Evropu, ať financuje z evropského hlediska tuto věc, protože zdraví to není eh, komodita. Jde tedy o jednu ze základních věcí, kterou je třeba ponechat v rámci veřejných služeb. Pokud je o příbalové letáky, je tady ten trojuhelníček, který se navrhuje u nových léků. Já si myslím, že je důležité, aby pacient, aby my všichni, protože všichni jsme potenciální pacienty, jednoho dne možná budeme potřebovat eh, lék, který, u kterého bude třeba rychlé uvedení, eh, rychlá registrace. A je třeba, aby tam existovala ta informace o tom, že ta cesta, to registra, registrace byla odlišná u tohoto léku. Takže to jsme určitě pro tento symbol. Pokud je o registraci, o povolání uvádění na trh, je třeba změnit článek 21, tak aby, to, aby šlo skutečně jedině o výjimku. Protože ony ty farmaceutické firmy a laboratoře tlačí na tento postup, protože je prostě příliš zdlouhavá ta běžná registrace, žádá to příliš mnoho klinických studií a tak dále. Ale my tady nejsme o to, abychom obohacovali farmaceutické firmy, i když jejich přínos je velký, my jsme tady o to, abychom chránili zdraví pacienta. Takže třeba nalézt ten pravý střed a, a apelovala bych na přepracování článku 21. A alespoň ta združení byla velice nespokojená nebo se obávala dopadu tohoto článku. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji 3. února 12 hodin lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Tímto se dosa, dostáváme k bodu 17 padělané léčivé přípravky. Navrhovatelkou je paní Sartori, tímto jí předávám slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Po dlouhém odkládání a spoždění konečně máme příležitost hovořit o tomto návrhu stanoviska, o předcházení a padělaných léčivých přípravků. Předcházení tomu, aby se dostali na trh. Padělané léky skutečně představují velké ohrožení pro celý evropský farmaceutický systém, jelikož to podrývá důvěru, s jakou občané nahlíží na kvalitu léčivých eh, přípravků v lékárnách i na jiných místech. Odhaduje se, že v Evropě se každoročně prodá 1,5 milionu padělaných balení léků. Existuje zde tedy potřeba jasných kroků, protože do roku 2020 toto číslo by mohlo dosáhnout 42 milionů balení. Reakce komise nebo kroky komise jas, se jasně soustředí na tento problém. Je třeba sledovat celý distribuční řetězec ve farmaceutickém průmyslu. Jsou zde lidé a agentury, eh, jejich chování není úplně jasné, je zde mnoho příležitostí dosáhnout velkého zisku a to samozřejmě přitahuje padělatele. Sankce eh, často nejsou uvalovány a pokud jsou uvalovány, potom nejsou dostatečné. O co se tedy snažíme? A my jsme se pokusili předložit odpovídající pozměňovací návrhy. Měli bychom se soustředit na následující. Za prvé, jasná definice toho, co znamená padělaný léčivý přípravek. To je pozměňovací návrh číslo 8 dále definice všech subjektů zapojených do distribučního řetězce, ať už se jedná o obchodníky nebo o zprostředkovatele. To je pozměňovací návrh číslo 9. Také je třeba vyjasnit odpovědnost různých osob a agentur v legálním distribučním řetězci. Je třeba, aby zde existovaly licence, které by umožňovaly a provádění práce a také je třeba, aby docházelo ke sdílení dobré praxe na úrovni EU. Z tohoto důvodu je nutné, aby probíhalo více kontrol, více inspekcí, protože to je jediný způsob a jediný zdroj, který máme pro sledování dodržování pravidel. Já se domnívám, že bychom eh, se měli zbavit myšlenky akreditované instituce, eh, protože to žádným pří, způsobem nepřispívá. Inspekce by mohly být prováděny v evropských společnostech, aby tak byla zaručena kvalita jejich produktů. V současné době je to možné udělat relativně snadno a produkující, eh, produkující společnosti eh, samotné díky inspektorům, kteří pracují v Evropské unii. A takovéto kroky by nám pomohly vyřešit mnoho problémů. Další věc, ke které se parlament vyslovil v roce 2006, je, že bychom měli mít více inspekcí a za hranicemi, tak abychom skutečně zaručili kvalitu léčivých přípravků a také to, že a přípravky budou obsahovat to, co obsahovat mají. Je třeba, aby zde fungovala vysledovatelnost. To zdůrazňuje také Evropská komise. Ještě se nevysvětlilo to, jak Úřad pro potraviny, pro bezpečnost potravin a létů v USA vysvětluje to, že v zahraničí je se hovoří, že, se, že, že tato agentura, tento úřad hovoří o určitém množství produkujících podniků, ale my máme dostupná jiná čísla. Já si myslím, že je zcela zásadní spolupráce mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi, jako je USA, Kanada, Japonsko. Společně musíme pracovat na vzájemném uznávání. A to by nám umožnilo zajistit inspekce, pokud možno ve, na všech produkčních místech v zahraničí. A takovýchto míst existuje 500 až 800. Já se domnívám, že by nám stačilo asi 40 evropských inspektorů. Já jsem se zabývala ještě dalšími body, ale zmínila jsem ty zásadní. Ještě bych chtěla zmínit prodej přes internet. To je pozměňovací návrh 141. A přes internet se prodávají léky přímo zákazníkům bez zprostředkovatele. Já si myslím, že zde musí být stanoveny určité lhuty. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. 2. v poledne. Já se těším na vaše pozměňovací návrhy, doufám, že se budou soustředit spíše na ty sekundární otázky. Jeden bod, který, který myslím musím ještě doplnit, se týká toho, co má udělat Evropská komise. Evropská komise musí zajistit, že zde existuje dobrá praxe ve výrobě léku. Musí se eh, zaručit dobrá kvalita látek a musí se zajistit řádné výrobní postupy. Při výrobě léku. V listopadu minulého roku jsem předložila ústní otázku komisi a ptala jsem se na to, jak došlo k tomu, že se hovaří, hovoří o 15 tis, až 20 tisících produkčních eh, míst, zatímco eh, USA hovoří o pouze 714 místech. A my máme informace od Asociace chemického průmyslu. Eh, ty spochybňují údaje, které jsou k dispozici. Já jsem provedla kontrolu a myslím si, že americký úřad i asociace chemických výrobků se shodla na konečném čísle výrobních míst a toto číslo je kolem 800. Já mnohokrát děkuji. Dále má slovo paní Ford. Um, thank you, um, and I'd like... Mnohokrát děkuji. A chtěla bych poděkovat zpravodajce za její připomínky a také za velice otevření a přístup při zpracovávání této zprávy. Hovořila s různými poslanci. Také děkuji zástupcům a průmyslu, zástupcům farmaceutických společn- eh, společností i lékárníkům za informace, které nám poskytly a které nám pomohly pochopit problémy v této oblasti. Já bych mohla být obviněna z toho, že mám eh, vnitřní informace týkající se toho, jak eh, věci fungují, protože mým, můj manžel je lékař, který předepisuje léky na rakovinu. O těchto věcech tedy něco vím. Mám několik bodů. Eh, možná předložíme nějaké pozměňovací návrhy. První věc se týká pozměňovacího návrhu, návrhu 28. To je otázka informací veřejnosti. Ve Spojeném království farmaceutický průmysl má skutečně efektivní kampaň, která se soustředí na to, aby lidé věděli o padělaných lécích. V současné době veřejné financování je pod velkým tlakem a soukromý sektor zdá se ale chce financovat takovéto kampaně. Já si myslím, že tyto kampaně mohu, může financovat soukromý sektor a státy a Evropská komise by měly na tuto kampaň dohlížet. Možná bychom mohli začít takovýmto, s takovýmto přístupem. Mohlo by se nám podařit a, eh, přenést to poselství a zároveň ušetřit peníze. Eh, další otázka se týká inspekcí. Já se domnívám, že inspekce jsou velice důležité zpravodajka zmínila, kolik inspekcí by mělo být prováděno. Já si myslím, že bychom neměli očekávat, že třetí země budou mít přísnější režim inspekcí, než jaký my bychom měli mít v Evropské unii. Pokud bychom něco takového požadovali, potom by to z naší strany bylo protekcionistické a mělo by to odpovídající dopady. Takže musíme být velice přísní, pokud jde o režim inspekcí, musíme zaručit, aby tento režim fungoval a aby zde byla rovnováha mezi eh, rizikem a přínosy. Další komplikovaná otázka je otázka rozsahu. Jedná se o to, zda by se to mělo týkat pouze léku na předpis, nebo zda by se to mělo eh, lé, týkat i ostatních léků ve volném prodeji. Různé členské státy mají velice různý způsob, jak asi mohou pacienti kupovat volně přístupné léky. Například ve Velké Británii a v Nizozemsku je přístup velmi liberalizovaný můžete eh, jít eh, do samoobsluhy a koupit si tam aspirin. A pokud bychom očekávali, že léky ve volném prodeji budou eh, mít stejně přísnou regulaci, potom by to mohly mít špatný dopad na situaci v členských státech, protože by tak spotřebitelé měli horší přístup k těmto létům. A já si myslím, že komise by měla k této věci přistupovat s ohledem na riziko, na riziko, zda daný lék může být padělán. A takovýto seznam léků by měl být vypracován, měl by být dynamický. Děkuji za vaši práci. Předložíme některé pozměňovací návrhy, ale děkuji za to, co jste do posud udělala. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád pogratuloval paní zpravodajce k tomu, jak se s tématem poprala. E, jsou to velmi dobré příspěvky. Rád bych eh, poukázal na první pozměňovací návrh, který poukazuje na to, co nám dosud chybělo. Internet, obchod po internetu. To je klíčovým eh, eh, zprostředkovatelem padělaných léčiv. Dosud jsme se tomu nevěnovali. Myslím, že zde potřebujeme kombinaci dvojího. Předřečnice už to zmírnila, takže za prvé je to osvěta vědomí pacientů, aby pacienti věděli, že když si na internetu zakoupí léčivo v necertifikované lékárně, že se vystavují nebezpečí, že dostanou padělaný produkt a že se sami vystavují nebezpečí zdravotnímu. Takže jsem velmi rád, že zpravodajka i ostatní skupiny se vydávají tímto směrem cílem, tedy věnovat se internetu. Podporuji tuto snahu. Komise eh, Zatím měla výhrady, vím to, protože ne v každém státě je povolen internetový obchod, ale přesto pacienti můžou objednávat eh, i přeshraničně, takže je to téma vnitřního obchodu. Eh, další bod, ty bezpečnostní prvky, které se nyní zapojují se musí vyhnout dvěma věcem. Za prvé jsou to zvýšené náklady. Kdo eh, bude zodpovědný za ty zvýšené náklady, které by tím vznikly? Musíme se, myslím, rozhodnout pro jednotný evropský systém a současně také musíme využít masových efektů, masových prostředků. Současně ale musíme zaručit, aby data nebyla vysledovatelná zpětně. Potřebujeme vědět, odkud produkt pochází, ale co nechceme je, aby pacient, tedy zákazník, na konci toho řetězce byl zachycen v celém systému. V té lékárně to musí skončit, protože jinak se dostaneme do potíží s ochranou osobních údajů. Jinak by bylo možné vysledovat celý řetězec a to by umožňovalo, že ti, kteří k datům přístup mít nemají, jej mít budou. To musíme zabránit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i já a slovo má paní Merkis. Uh, uh, děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji panu, paní Matias, která vypracovala velice dobrou zprávu ve výboru Envy. Průmysl a organizace spotřebitelů nám skutečně pomohly, jak už zde zaznělo. Já bych zmínila některé věci, které opravdu podporuji. Jedná se o to, co řekla paní Sartori a o to, co řekli ostatní řečníci. Internet je zde skutečně důležitou otázkou. Internet je bránou k distribučnímu systému v Evropě. To je důvod, proč je dobré, že je zde nyní určitá dohoda týkající se toho, že internet bude zahrnut do této směrnice. Je dobře, že paní Sartori eh, rozlišuje obchodníky od zprostředkovatelů, protože eh, zde byly některé části řetězce, které na které se zapomnělo a je dobře, že nyní se do směrnice zahrnují. Děkuji paní Sartori za to, že to udělala. Naprosto s vámi souhlasím, eh, že je nutné, aby zde byly stanoveny principy dobré výroby, je nutné, aby zde byly takovéto praktiky jasně stanoveny pro výrobní místa. Jsou zde některé věci, na kterých se neschodneme. Velice podstatný je náklad na daný produkt pro spotřebitele, protože spotřebitel nakonec zaplatí za veškeré náklady, které vzniknou eh, v důsledku například inspekcí navíc a tak dále. Já se domnívám, že máme velice dobrý systém inspekcí a auditu, a do kterého jsou zahrnuty kvalifikované osoby, a tento systém jsme implementovali před nedávnou dobou a zdá se, že funguje, ale možná nefunguje v každé zemi. Myšlenka, že změníme ale celý systém kvůli tomu, že nefunguje v některých zemích, eh, to je možná špatné. Možná bychom měli systém jenom upravit takovým způsobem, aby fungoval všude. Já se totiž domnívám, že bychom neměli navrhovat celý nový systém inspekcí, ještě propracovanější než takový, který máme. Samozřejmě zdraví pacientů je nesmírně důležité, ale mít rutinní kontrolu a všech výrobních míst všude, i FDA řekla, že toto je nemožné aby se to kontrolovalo každé tři roky. Řekli, že každý rok bude možné zkontrolovat 8 To znamená, že a bude trvat 13 let, než budou provedeny inspekce ve všech výrobních místech. Takže buďme pragmatičtí a snažme se, abychom věci řešili proveditelným způsobem. Jak zde zaznělo, musíme mít na paměti rozsah této směrnice. Jde o zabránění padělkům a ne o zavedení inspekcí ve všech na všech výrobních místech. Já se domnívám, že bychom měli se zamyslet nad tím, co, jak je možné využít současný systém inspekcí a auditu. Já bych chtěla podpořit to, že se zde rozlišují léky na předpis a volně prodejné a léky, jak zde, jak zaznělo už ve výboru Envy. Po pěti letech by měl proběhnout přeskum, který by se zabýval tím, jestli volně prodejné léky by měly být zahnuty do směrnice. Já podporuji to, aby tyto léky nyní do směrnice zahnuty nebyly. Hovoříme o rozsahu, hovoříme o postězích. Zdá se, že jsou zde problémy s definicí. Co je padělaný produkt? Podělaný produkt je, budu citovat definici VHO, je záměrně padělaný produkt, tedy záměrně. Není to, nejedná se tedy o padělek v případě, že došlo k nějaké chybě na straně výrobce. Děkuji. Darf ich der Kommission noch kurz das Wort geben? Mohu ještě krátce udělit slovo komisi? Pan Führing, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já se budu věnovat jen několika málo bodům. K té definici. K definici padělaného léčivého přípravku. Pro nás je důležité, aby bylo zaprvé jasné, že to, co my myslíme padělanými léčivými přípravky, že to zkrátka nemá nic společného s ochranou duševního vlastnictví, obchodními známkami a tak dále. Věnujeme se naprosto jiné dimenzi toho problému. Proto jsem tedy rád, že v současné době diskutujeme o té definici. Ta diskuze se ubírá správným směrem, protože zde musí být jasné, že zde nejde o porušení patentů nebo obchodních známek ale že je vyráběn produkt, který není přípustný, který nemá povolení. Tolik tedy k těm definicím. K inspekcím následující. Ten systém v Evropě v současné době spočívá na tom, že každý výrobce léčiv má odborníka, který je zodpovědný za to, že všechny obsažené látky mají předepsanou kvalitu. To je výchozí bod evropského práva eh, o, o, léč, o evropských zákonů o léčivech a proto se v této směrnici nezamýšlejí žádné změny v této oblasti. Někdy se hovoří o tom, že tyto inspekce by plošně měly být zodpovědné za všechny dodavatelské společnosti léčiv anebo účinných látek. Myslíme, že v současné době to ze zdroji, které máme k dispozici, není možné. Jsme proto tedy toho názoru, že zachováme systém těch odborníků, ale přesto posílíme inspekce. Ano, ale musíme se vyhnout v situaci, kdyby výrobce účinné látky mohl Eh, dovážet látku do společenství pouze pokud projde inspekcí. Tím bychom se vystavili riziku nedostatku zásobování účinných látek eh, do Evropy, protože eh, je tomu tak, že účinné látky se z velké části vyrábí ve třetích zemích. Co se týče těch čísel, Máme zde jasné výpovědi. Když se podíváme na nové údaje, jsou nám jasné dvě věci. Za prvé, že inspekce probíhají na jednotlivých výrobních linkách a ne na celých uh, Eh, společnostech. Společnost eh, se stává z různých výrobních linek a ty musí být podléhat inspekci jednotlivě. A dále je zde ta otázka účinných látek. Co si kdo pod tím představuje? Protože podle toho, jak definujeme účinné látky a jejich výrobu ve třetích zemích, dostaneme se na velmi malé číslo těch výrobců. Dodám ještě jedno číslo a sice o inspektorech, kteří v současné době pro nás pracují v Radě Evropy. A ti se v současné době zabývají inspekcí 4 až 500, 500 eh, společností. Takže je to v každém případě celkově mnohem vyšší číslo, než se objevuje nyní. Podle našich informací může jít až o 20 tisíc výrobních linek ve třetích státech. Proto si myslíme, že v současné době není možné zavést povinné inspekce. Co se týče toho internetu, a to je můj předposlední bod, v této oblasti jsme otevření eh, k nějaké osvětové kampani. Samozřejmě, že Eh, je to velká výzva, pokud bychom to chtěli provést na úrovni Evropské unie. Pravidla pro internetový prodej jsou totiž v jednotlivých členských státech velmi rozdílné. V některých státech je to v zásadě zakázáno a potom existují různé stupně toho prodeje po internetu, ale myslím, že o tom můžeme diskutovat. A poslední bod, který chci zmínit, jsou lhuty. I zde je tomu podobně jako u těch inspekcí. Naše prozba je, buďme realističtí. V rámci několika měsíců nemůžeme zavést režim inspekcí. V rámci několika měsíců nemůžeme eh, také označit léčiva bezpečnostními prvky. Musíme počítat s většími, s delšími lhůtami, i když si tady v tom nejsme všichni zajedno. Ale jsme si zajedno v tom, že to musí proběhnout co nejrychleji. Děkuji, říká předseda. Paní Satory, chcete ještě něco dodat? Ano, já Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. Pokusím se jejich poznámky také zohlednit. Eh, lhuta pro předložení návrhu je 3. únor a tím se dostáváme eh, k bodu 18. Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Slovo dostává paní Toja jako zpravodajka. Grazie, presidente. Il, ehm, il parere che io sto preparando. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko, které připravuji a podléhá nyní a první diskuzi. Minulý rok bylo předloženo sdělení komise a poté na konci minulého roku komise vypracovala doporučení. Toto doporučení obsahovalo určité návrhy. Jedná se o využití informačních a komunikačních technologií IKT pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství. Několik stručných slov, abych uvedla své stanovisko, které budeme připravovat jako výbor. A to zapadá do celkové strategie týkající se energetiky a klimatu. Evropa má závazek 2020 a má také další energetické závazky. A po předchozích závazcích týkající se šetření energií, tentokrát chceme závažnější cíle, pokud jde o energetickou účinnost. Hovoříme zde tedy o inovačních krocích, o kterých eh, jsme v našem výboru diskutovali už dříve. V tomto případě zdůrazňujeme využití IKT. A chceme zjistit, jakým způsobem je možné využít IKT v produčních procesech a jak toto využití IKT může vést ke snižování energetických potřeb Jedná se o vnitřní otázku IKT a jde také o to, do jaké míry mohou být IKT součástí ostatních průmyslových odvětví a zajistit snižování energetické náročnosti. to by tedy eh, mělo vést eh, ke zvýšení energetické účinnosti. Máme často mnoho cílů, ale nemáme odpovídající způsob pro eh, schánění, sbírání informací o tom, zda jsme dosáhli svých cílů. Je tedy třeba mít nástroje měření a monitorování. Často, když tyto nástroje máme, často nejsou standardizované mezi jednotlivými členskými státy a údaje, které dostaneme, nejsou srovnatelné. Často máme tedy cíle a potom nemůžeme říci, zda jsme těchto cílů dosáhli či nikoli a v důsledku toho jsme nedůvěryhodní. A zdá se, že ztrácíme eh, energii. Já si myslím, eh, že bychom v tomto sektoru tedy měli postupovat lépe. Doporučení se soustředí na eh, to, aby bylo možné zjistit, zda došlo k energetické účinnosti a k ušetření energií. Existují nástroje v reálném čase, které mohou eh, říci spotřebitelu, jaká je jeho energetická spotřeba a tím způsobem mohou ovlivnit jeho chování. V některých klíčových sektorech je takové měření důležité. Jedná se o eh, bydlení a dopravu. IKT v těchto odvětvích mohou například eh, zvýšit energetickou účinnost budov. Eh, chceme jít do větších detailů. Víme, že využívání energie eh, v domácnostech představuje asi 40% spotřebu celkové energie doprava představuje také velký podíl. Opatření, o kterých uvažujeme, mají za cíl ve stavebním průmyslu i u budov během celého eh, životního období budov eh, zlepšit energetickou účinnost. Snažíme se zjistit, jak IKT mohou přispět ke snížení spotřeby energie a mají přispět nejenom a ke snížení spotřeby, ale mají také zvýšit energetickou účinnost. A další oblastí, která je zajímavá a kterou se zabývá toto opatření a kterou chceme zdůraznit eh, ve svém stanovisku, je otázka poptávky. Otázka toho, a jak můžeme zavést systémy, které zaručí, že na straně poptávky dojde ke změnám. Je třeba poskytnout nástroje, které umožní spotřebitelům, aby snížili svoje vlastní spotřebu tím, že zvýší energetickou účinnost. Ne, že budou spotřebovávat eh, méně a budou hůře žít, ale aby spotřebovali méně a zároveň měli stejný životní standard ať už jde o veřejné spotřebitele, veřejné úřady nebo domácnosti. A dalším typem spotřebitele jsou společnosti, soukromé společnosti. I v této oblasti jsme navrhli některá počáteční opatření a doufám, že se dostaneme spolu s kolegy dále. A většinou se hovoří o jednotlivých spotřebitelích. Spotřebitelé prostřednictvím inteligentních měřičů a budou moci využívat energie efektivnějším způsobem. Ale to se nejedná jenom jednotlivců, ale také institucí, například při výběrových řízení aby bylo dobré držet se určitých pokynů pro energetickou účinnost. je možné učinit mnohá opatření, také nejenom pokud je o instituce samotné, ale také pokud je o například služby, zdravotnické služby. A u veřejných služeb jsou i jiné velice důležité oblasti, ve kterých by mohlo dojít ke zlepšení v důsledku technologických inovací. také pokud jde o podniky, existuje zde mnoho iniciativ, které umožní podnikům, aby se chovali energeticky účinnějším způsobem. A to je důležité především pro podniky, které se pohybují v odvětví, které je velice energeticky náročné. A samozřejmě spotřeba energie má velký vliv na náklady na konečný produkt. A komise navrhuje a některé lhůty a některé závazky v jednotlivých oblastech. A v prvním dokumentu komise existuje časový harmonogram pro určitá opatření a komise navrhuje různé fáze. Já bych ale chtěla říci, že se mi zdá, že tyto lhuty jsou trochu nekonzistentní mezi jednotlivými dokumenty, jsou příliš obecné a nejasné. Já si myslím, že v této oblasti je třeba učinit další kroky musíme stanovit jasné pokyny a jasné cíle. Musíme ale mít konkrétní způsoby, jak jich dosáhnout. Jsou zde některé dobré myšlenky, ale myslím si, že třeba je dále rozpracovat. Tak například zde stojí, že každý členský stát by měl podepsat určité prohlášení o záměrech v různých odvětvích pokud jde tedy o IKT, pokud jde o odvětví dopravy, pokud jde o odvětví stavebnictví. Měli bychom tedy přijmout plány a alternativní opatření. Já si myslím, že to jsou dobré myšlenky, ale je třeba je lépe propojit. Například v případě IKT v každé zemi je třeba, aby byl určitý časový harmonogram, který bude specifikovat, jakým způsobem se bude dosahovat jednotlivých cílů a dokdy. Tímto způsobem určitě bude možné lépe dosáhnout našich cílů. Každý členský stát samozřejmě bude muset převzít svoji vlastní odpovědnost. Já se domnívám, že to je dobrý způsob, jak postupovat. Mám ještě několik minut, pane předsedo? Pokud jde o návrh stanoviska, který ještě není finální, chtěla bych říci, že komise do konce tohoto roku by měla předložit závazný harmonogram, pokud jde o lhuty a cíle, možná ne pokud jde o implementaci. To by se mělo týkat jednotlivých odvětví a měly by zde zde být různé závazky. Komise by se měla soustředit také na závazky místních úřadů a veřejných úřadů. To jsou často eh, ti první, kteří nesplní cíle, a které jsou stanoveny pro jednotlivce. A je nutné, aby v poskytování veřejných služeb existovaly takovéto požadavky. Je třeba mít, jak už jsem řekla, nástroje na měření a je třeba, aby tato měření byla kalibrována stejným způsobem ve všech členských státech. Je zde ještě jedna věc, kterou bych chtěla zmínit. A energetická účinnost jako povinný cíl a ve všech odvětvích práce, kterou děláme, ale samozřejmě to je něco velice komplikovaného. A to je velice obecný cíl, který si vyžaduje další diskuzi. A to by bylo pro tuto chvíli všechno. Já se těším na vaše příspěvky do diskuse. Já se domnívám, že to, tento návrh komise je velice dobrý. A je jenom třeba, aby byl o něco konkrétnější a závaznější. Děkuji a slovo má kolega Karenc. Paldies, eh, priekšsēdētāji, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce. V Evropě máme mnoho strategií. Tyto strategie jsme pojmenovali po městech anebo podle letopočtů. V oblasti energie máme tady ten cíl 2020-20. Měli bychom ho dosáhnout za 10 let. Téma, o kterém všichni hovoří, se týká obnovitelných zdrojů. Dalo by se říci, že je to velmi přitažlivé téma, velmi atraktivní. Energetická účinnost, o té se tolik nehovoří, té lidé tolik nerozumí. A je jednoduché říci, vypněte světlo a ušetříme. Sdělení komise je v tomto ohledu velmi zajímavé. Myslím, že bychom ho měli podpořit, protože energetická účinnost je právě v centru tohoto textu. Text nám také ukazuje možnosti, jak dodržet cíl 2020 a rovněž, jak bychom mohli využít eh, informační a komunikační technologie pro dosažení těchto cílů. Co to znamená konkrétně? Na jedné straně máme před sebou směrnici, potom ji schválíme, dohodneme se na určitých podmínkách, na určité stupnici, jak si stanovit nové cíle a jak je dodržet, jak zřídit eh, nová zařízení a tak dále a tak dále. Ušetříme energii, ušetříme elektrický proud, můžeme si například koupit zařízení, které bude lépe odpovídat normám. Jiným způsobem, jak ale ušetřit energii, a to je to, o co jde v tom sdělení komise, je ale lepší využívání zařízení, která už k dispozici máme. V zásadě vidím využívání informačních a komunikačních technologií v tom, že bude využíváno inteligentní měření spotřeby. Říká se tomu smart zařízení smart měření anglickým termínem. Tento způsob poskytne spotřebitel informace o tom, kolik spotřebovává. Takové technologie už máme k dispozici. Například u nás doma, ale taková zařízení k dispozici nemáme. Já mám taková ta, eh, takové ty stoleté spotřebiče, měřiče, které nám ukazují, kolik kilowatt hodin jsem v měs, měsíčně spotřeboval nebo kolik tepla. Ale tyto uh, inteligentní elektroměry budou spotřebiteli ukazovat, kolik má tu reálnou spotřebu a umožní mu tu průměrnou spotřebu snížit. Spotřebitel potom může nakupovat prout levněji, může prát například v noci, nebo i nádobí může umývat v noci a ne přes den. A tím využije i možnosti levného nočního proudu. To, co nám v Evropě ještě chybí, jsou společné standardy, o kterých hovořila moje předřečnice. Hovořila také o těch jednotných standardech pro tyto inteligentní měřiče. Myslím, že tento návrh bychom měli podpořit. Je důležité hovořit o těch inteligentních jednotných standardech, protože ty nám umožní uh, využívat tyto technologie mnohem rychleji. Co se týče těch měřičů, takové inteligentní měřiče nám poskytují možnost vybudovat energetické sítě, které budou lépe využívat obnovitelné zdroje, jako například solární energii. Solární energie se vyrábí, když svítí slunce, větrná energie se vyrábí, když fouká vítr. K té výrobě se přidává ještě informace o té skutečné spotřeby jednotlivých spotřebitelů. Tyto inteligentní technologie by nám to pomohlo potom lépe rozvinout. Takže podporujeme tento návrh komise. A obzvláště v tom smyslu, že je potřeba zapojit jednotné standardy pro inteligentní měřiče. Děkuji, slovo má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 Děkuji, pane předsedo. Myslím, že první, co bychom měli mít na paměti, je, že když se podíváte eh, do Google a něco vyhledáváte, je to jako kdybyste několik hodin nechali svítit žárovku v lampě. Takže informační a komunikační technologie jsou spojeny s velkou spotřebou energie. Musíme se tedy naléhavě postarat o to, aby centra, která v současné době rostou jako houby po dešti, aby se řídili určitými pravidly. Můžeme například hovořit o malých jednotkách, které se potom spolu propojí. Tím bychom mohli ušetřit mnoho energie. Tedy to první, co průmysl musí udělat, je věnovat se svému vlastnímu problému a snížit spotřebu elektrické energie, kterou způsobuje sám. To je tedy důležité, abychom nehovořili o těch dalších pracovištích a nesoustředili se na spotřebu energie, která souvisí s IKT. Plně souhlasím s panem Karincem v tom, že zásadní úspory IKT dosáhneme nasazením inteligentních technologií. Když hovoříme například o výrobě kovových materiálů, často 70 jsou materiály, energie, voda a jen 20 nákladů jde na human resources. Jedním z cílů našeho projektu musí být zvýšení energetické účinnosti a to můžeme dosáhnout technikou senzoriky, která bude propojena do inteligentních sítí. Myslím, že to je oblast, ve které můžeme rychle dosáhnout mnohých cílů. Další diskuze, která nás ještě čeká, je Smart Grid. První, co musíme mít na paměti, je, že existuje mnoho různých definicí přenosových sítí, chytrých přenosových sítí. Například v Itálii mnoho lidí nezaplatilo svoje účty za elektřinu. A co se stalo? Tam byly tam na, nainstalovány chytré měřiče. Tyto chytré měřiče mají jen dvě možnosti, zapnuto nebo vypnuto. Nic jiného neumí. Znamená to, že nemají žádné interaktivní možnosti, jak propojit sítě. A nemají také žádné schopnosti zvýšit energetickou účinnost. To nejdůležitější, co tady potřebujeme na evropské úrovni, předtím, než zabudujeme tyto chytré měřiče do každé domácnosti, musíme splnit základní úlohy. Musíme si nejdříve definovat, co takový chytrý měřič musí umět. Musíme nejdříve umožnit, aby chytrý měřič, který bude dnes instalován, může být za pět let doplněn, proto aby byl interoperabilní. Rovněž musíme pochopit následující. Ve Spojených státech jsou pobídky pro instalování těch chytrých eh, měřičů. Potřeba elektrické energie je v amerických domácnostech mnohonásobně vyšší než v evropských, protože používají mnohem více těch spotřebičů, takže oni tam mají mnohem větší eh, možnost té úspory. Dále si musíme být vědomi toho, že náklady, které máme, které jsou spojeny s kontrolou například myček na nádobí, jsou mnohem větší než v průmyslových podnicích, kde jsou ty procesy celkem jednoduché. 500 průmyslových podniků anebo 50 tisíc malých a středních podniků. Pokud se mám rozhodnout, je mnohem jednodušší kontrolovat tady tu oblast, než monitorovat oblast v pětistech milionech domácnostech v Evropě. Myslím, že bychom tedy nejdříve měli začít u těch velkých spotřebitelů. Tam máme co dohánět. A v Evropě máme něco. Ve Spojených státech mají něco, co tady nemáme, a sice diferencované ceny. A v Evropě k tomu vůbec nejsou žádné pobídky. Pokud zaplatím za elektrickou energii stejnou cenu přes den jako v noci, tak potom nemám žádnou motivaci Eh, spotřebovávat energii v noci a bude to dělat jen pár bláznů. Musíme tedy zaručit, aby došlo k regulaci eh, cen, aby bylo rozlišeno mezi špičkami a ostatními časy. Takže tím se vlastně musíme zabývat při instalaci těch chytrých měřičů. Myslím, že je to důležitější, než monitorovat všechny domácnosti v Evropě. Děkuji, říká předseda. Máme ještě tři minuty času. Mohu poprosit komisi? Paní Moloné, máte slovo. Hello, thank you, chairman. Dobrý den, děkuji. Pane předsedo komise, jenom ráda vyjádřila své poděkování zpravodajce za její vynikající práci. Takže děkujeme v této fázi. Mluvím ještě do mikrofonu, takže v této fázi bychom jenom chtěli poděkovat zpravodajce a výboru. Souhlasíme eh, s tím přístupem a s těmi poznámkami, které tady byly zatím učiněny. Děkuji. Potom udělím slovo paní Tuja. Já budu také velmi stručná. Děkuji všem kolegům za jejich příspěvky. Děkuji také za to, že se ještě do diskuse zapojíte. Máme za sebou zajímavou výměnu názorů. Co se týče IKT, jsem toho názoru, že bychom měli se nejdříve zamyslet nad tím, jaká je zátěž jednotlivých sektorů. Ty eh, chytré měřiče, o těch jste zde také hovořili, v minulém funkčním období jsem vypracovala s kolegyní ex zprávu k tomuto tématu. Máme zkušenost z Itálie. Pane Tomas, vy jste tam příklad Itálie jmenoval a já jako Italka samozřejmě situaci v zemi znám. proto nemohu souhlasit s vaší výpovědí. Vy jste řekl, že Italové neplatili za prout a proto byly zavedeny ty chytré měřiče. Ne, Italové platí za svoje účty stejně jako ostatní, ale tyto chytré měřiče byly instalovány proto, aby se zjistilo, kdo má jakou spotřebu. A v rámci liberalizace trhu byly samozřejmě nabídnuty výhodné tarify v určitých denních dobách. Myslím, že bychom tuto metodu mohli i nadále prověřovat jako možnost, jak kontrolovat vlastní spotřebu. U soukromých ale u, u spotřebitelů, ale i u velkých podniků. Děkuji, říká předseda. Tím jsme uzavřeli poslední bod pořadu jednání a končím zasedání. Ne, paní Ek chce ještě něco říci. Prosím, máte slovo. We will have from the ALDE. Ano, ze strany ALDE. A budeme mít hodně příspěvků, pokud je o toto téma, které se týká zajištění lepší energetické účinnosti. Budeme se systematicky dívat na tuto oblast především v oblasti stavebnictví a dopravy Budeme se také zabývat inteligentními měřiči. Těším se na spolupráci. Výborně, takže tímto končím schůzi. A hned začíná schůze koordinátorů. Prosil bych, aby ostatní kolegové co nejrychleji odešli, abychom mohli začít včas, protože máme také jenom omezenou dobu, máme jednu hodinu, kterou chceme plně využít.